Bene, possiamo dare inizio. Můžeme tedy zahájit naši dnešní schůzi. Žádáte o slovo? Onorevole ha chiesto di parlare sul... Požádal jste o technickou připomínku? Chcete se vyjádřit k pořadu jednání, prosím. Pane předsedo, článek 15 smlouvy o EU počítá s tím, že po každém zasedání Evropské rady předseda Evropské rady předloží zprávu před Evropským parlamentem. Vzhledem k tomu, že je to předloženo teď na konferenci předsedů, tak by mě zajímalo, proč předseda Evropské rady nepředloží zprávu celému Evropskému parlamentu. No, no abbiamo pot- Nemohli jsme to udělat ve Štrasburku, kdybychom měli k dispozici plenární sál, protože by to bylo příliš pozdě. Tak jsme dali přednost udělat to hned, tedy hned pár dní po zasedání Evropské rady a použili jsme tento sál. Ano, já jsem to pochopil, ale tady nemůžeme použít plenární sál po celý rok 2013 se nebude moci používat plenární sál, takže musíme použít sály, které máme k dispozici. Důležité je, aby nás předseda rady informoval o práci Evropské rady. A já chci pozdravit také jménem předsedy Šulce, pana předsedu Van Rompuje a předsedu komise Barose. A než dám slovo právě předsedovi Evropské rady, rád bych zopakoval, jak pan předseda Schulz a velká většina Evropského parlamentu už jasně řekla, že návrh k jednání, který předložil pan předseda Van Rompuy, je pro nás nepřijatelný. A k tomu tedy ještě musím říci, že budu doufat, že jednací schopnosti pana Van Rompuje nám umožní v nasledujících týdnech dosáhnout kompromisu, který bude na úrovni výzev, které stojí před Evropou a jejími občany. A nyní dávám slovo panu předsedovi Van Rompujovi. Prosím, pane předsedo. Pane předsedo, vážení členové parlamentu, zajisté už víte, k jakým výsledkům dospěla Evropská rada minulý týden. Nedošlo k dohodě, ale byl jsem požádán, abych usiloval o kompromis, a to na základě dostatečné politické vůle a konvergence stanovisek, aby bylo možné záhy, začátkem příštího roku dospět k dohodě. Samozřejmě, že víceletý finanční rámec je hlavně záležitostí pro radu a parlament. Nicméně, Vždycky eh, bylo úkolem Evropské rady, aby ho zkoumala a to na základě úlohy v rámci článku 15 smlouvy. Eh, kterou má za úkol definovat obecné politické směry a priority Unie. Nikdy se jí předtím nepodařilo dosáhnout konsensu k této věci během jednoho zasedání a nepodařilo se to ani tentokrát. Potřeba dosáhnout jednomyslnosti představuje samozřejmě velký problém, protože takovýto konsensus vyžaduje, aby se každý něčeho vzdal a něco získal a aby všichni sdíleli společný pocit cíle a abychom si uvědomili, že společně definujeme definujeme evropské priority a nikoliv, že každý sám si vypočítá, jak minimalizovat vstup každého členského státu a naopak, jak maximalizovat, co z toho dostane. Velice si jsem vědom priorit a obav, které parlament vyjadřoval a oceňuji vynikující práci vašich zpravodajů a vašich výborů, které velice schopným způsobem na Evropské radě prezentoval minulý týden váš předseda. Eh, všechny záležitosti, eh, které zmiňuje parlament, se objevily v diskusích před i během zasedání Evropské rady. Ale názory parlamentu, stejně jako názory komise a jako všech a každého členského státu, musí být vstupem do procesu, kde samozřejmě potřeba jednomyslnosti je určitým omezením co do, evident, co do možných výsledků. Samozřejmě, že si uvědomujeme, že musíme vypracovat umírněný rozpočet, jak si to vyžaduje doba. A dále si to uvědomuji právě proto, že jsem býval ministrem pro eh, rozpočet a že se tam úspěšně řešily tyto problémy, aniž by eh, E, to byla záležitost pro nějakého nepraktického politika. Na druhé straně zase náš rozpočet musí patřičným způsobem obrážet skutečnost, že určité věci potřebujeme a chceme, aby Evropská unie dělala ve prospěch našich států a našich občanů a že musí být schopna to činit. E, rozhodně to e, nemá být přílišným břemenem na národní rozpočty. Naopak jsou oblasti, kde eh, výdaje na evropské úrovni mohou ušetřit peníze na národní úrovni vzhledem k úsporům z rozsahu a tím, že se vyvarujeme opakování, duplikací. Evropská unie funguje v rámci sedmiletého finančního rámce, což je něco jediné, ojedinělého, zejména jestliže máme takovýto poměrně malý rozpočet. Národní rozpočty v průměru eh, dělají asi 50 HDP, v případě unie je to 1% a je to příliš málo, abychom mohli provádět anticyklickou ekonomickou politiku, ale bez tak je to významné v určitých zemích. Někdy se jedná o spolufinancování prakticky všech veřejných investic a v některých odvětvích, například jako je výzkum, vývoj a zemědělství. Jinými slovy, spíše to směruje, směřuje k strukturálnímu hospodářskému růstu. Příprava tohoto víceletého finančního rámce se lišila od toho, jak se to dělalo dříve dříve a bylo to obtížnější. Od samého začátku si členské státy uvědomovaly, že poprvé vlastně není možné očekávat žádný růst v reálném vyjádření. Bylo to rovněž poprvé, kdy jsme tady měli 27 plnoprávných účastníků s právem VETA u toho stolu. Představte si, jak by to vypadalo, kdyby v národním kontextu se v takových podmínkách vypracovával rozpočet. Také nebyla žádná předběžně vytvořená dohoda mezi žádnými velkými zeměmi zeměmi. A nakonec je tady nová úloha, kterou teď má Evropský parlament. Dohoda je obtížná, leč nezbytná. Nicméně vyžádá si více času. Víceletý finanční rámec má být syntézou pevnosti a solidarity. Mnohé členské státy si přejí, aby evropský rozpočet byl zařazen do kontextu obecného úsilí o fiskální omezování, ale já toto stanovisko úplně nezdílím, byť si uvědomuji, že víceletý finanční rámec je hlavně investičním rozpočtem, ale je to stanovisko, které je politickou skutečností a nemůžeme ho ignorovat a rozhodně ne ti, komu jde o dohodu. Já jsem si také uvědomil, že veřejné výdaje v průřezu členských států klesly o 1,5% HDP v roce 2001 po výrazném růstu v letech 2008 a 2009, kdy to bylo 4 až 5 HDP ti, kdo tvrdí, že výdaje na úrovni Evropské unie v mém návrhu eh, jsou vybočením z této linie, by si měli uvědomit to Návrh komise z června 2001 již zahrnul nominální zmrazení výdajů na zemědělství a soudržnost. Dohromady to dělá 71 uhrné částky. Mé návrhy ze 14. a 23. listopadu představují eh, celkové snížení v reálném vyjádření o 2 Pokud budeme srovnávat srovnatelné, to znamená eh, celý eh, Um, víceletý rámec na léta 2014 až 2022 s celým rámcem uh, na léta 2007 až 2013 pak to vlastně neznamená, že by ty mé návrhy neznamenaly i nějaké, že by znamenaly význačný nárůst, ale naopak jde o růst, zaměstnanost a konkurenční schopnost v porovnání s předchozím eh, rámcem a to je strategie, kterou velice podporuji. Pokud máme zvážit další eh, ušetř, šet, škrty nebo ušetření, pak si musíme uvědomit, že eh, všechny ostatní části rozpočtu dohromady dělají maximálně 280 miliard miliard a to ještě nevylučuje, že někteří by si přáli, aby části v těch 71% stouply. V každém případě já odmítám improvizaci. Je také důležité, abychom udrželi eh, pomoc na rozvoj, vývojovou rozvojovou pomoc. A můj návrh zahrnuje pozitivní růst této oblasti. Co se týče zdrojů, já navrhuji reformu eh, vlastních zdrojů z DPH, aby se zapracovala daň z finančních transakcí a alespoň pro ty státy, které to chtějí zavést, a aby se zavedla větší transparentnost a spravedlivost do systému korekcí. E, strana zdrojů jsou samozřejmě stránka obtížná a velice delikátní. Ti, kteří e, si přejí e, v jiných oblastech reformy a v této oblasti jsou méně reformní z nějaké důvody. A v rámci skupiny čistých příspěvatelů není celková dohoda, ale já si myslím, že tady je možné najít řešení opatření, i když méně ambiciozní. Vždycky je těžké a komplikované vytvořit rozpočet. Bylo tomu tak v minulosti, jak si mnozí z vás vzpomenou. Víceletý finanční rámec v roce 2005 zcela určitě ne, ne, představoval pomník vystavený rozpočtové estetice. Neměli bychom eh, charakterizovat tento proces jako boj mezi bohatými a chudými, mezi severním a eh, jivem, eh, jihem. V rámci skupiny čistých přispěvatelů polovina z nich, včetně některých velkých zemí, nežádala o žádné korekce. A v rámci této skupiny ne všechny z nich chtějí další úspory ve, vývaji, ve výdajích. A v rámci skupiny čistých příjemců nikdo nežádá pro celkový výdajový profil, který jsem navrhla, aby byl dále navýšen. Proto můj návrh může počítat s podporou velkého počtu států, i když některé členské státy nejsou ještě úplně spokojené. Tato složitá skutečnost Eh, se eh, nedá vyřešit nějakými stručnými prohlášeními. A proto se zaměřím na to, abychom dospěli ke skutečnému férovému kompromisu dohodě, která by zachovala základní strategii dohodu 27 a s Evropským parlamentem, protože si nemůžeme dovolit, aby tady nebyla dohoda, to by byla příliš drahá cena pro Unii i pro členské státy bez výjimky. A na základě duchu diskusí v Evropské radě jsem přesvědčen, že je to možné. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pan Rompuy a nyní předávám slovo předsedovi komise Barosovi. Prosím. Děkuji vám, vážený pane předsedo, předsedo rady, eh, páni poslanci, paní poslankyně. Pan předseda nám právě představil takové základní schrnutí toho, jak vypadaly rozpravy na poslední eh, Evropské radě. Teprve před šesti dny jsem vám já ve Štrasburku představil postup komise. A tím pádem se dnes soustředím na to, jakým způsobem jsem vnímal poslední zasedání rady a jaké jsou, eh, jaká jsou poučení, která si z něj musíme odnést. Jednak Dohoda mezi členskými státy nenastala, ačkoliv já jsem přesvědčen, že velká většina je připravená eh, shodnout se na základě toho kompromisního návrhu předloženého panem Van Rompuyem. Ale jak víte, je potřeba jednomyslnost. Tím pádem je potřeba se s touto situací vypořádat. Dohoda nenastala. Musíme se srovnat s tím spožděním v našich jednáních, ale spoždění lze stále dohnat. I nyní máme dost času před začátkem příštího víceletého finančního rámce v roce 2014, ale času nemáme přes příliš a proto nesmíme dále čas ztrácet. Už v pátek večer jsem řekl, že na posledním summitu byla zatím nejkomplikovanější jednání o víceletém finančním rámci, a to z několika důvodů. Nikdy předtím eh, takováto diskuse neprobíhala v době hospodářské krize, která je dosti výrazná. Návrh komise už eh, toto klima reflektoval. Ovšem eh, zároveň obsahoval ten rozměr nutných investic, které jsou v krizi také zapotřebí. Definitivní výsledek jednání však, pokud jde o jednotlivé členské státy, nejspíše bude víceletý finanční rámec, který bude menší než jeho předchůdce. A to bude eh, bezprecedentní. V minulosti vždy existovalo od jednoho k druhému víceletému finančnímu rámci navýšení. Teď to bude poprvé od začátku evropské integrace, kdy hovoříme o škrtech v porovnání v předchozím víceletým finančním rámcem. Jak jistě chápete, je daleko složitější shodnout se na škrtech, než se shodnout na rozpočtu, který roste. Co je na té situaci nejobtížnější? To je fakt, že je to právě nyní, kdy Evropská unie potřebuje investice, kdy vidíme ze strany některých států a vlád snahy investice omezovat a omezovat růst. A tím pádem zde nastává problém koherence, soudržnosti. Jak můžeme na jednu stranu tvrdit, že potřebujeme investiční prorůstový program a potom, když přijde na samotné rozhodování, nejsme připraveni kolektivně podle tohoto principu jednat? Dovolte mi velmi jasně zopakovat, že návrh, který mají členské státy na stole, představuje eh, v čistých číslech snížení oproti stávajícímu víceletému finančnímu rámci. Zároveň a vzhledem k úsporám, které všude probíhají, eh, členské státy dostávají stále více úkolů v rámci boje s krizí na evropské úrovni. To je po dobu posledních dvou až tří let. Můžeme zmínit fisk, Sixpack, Fiscal Compact, Evropský semestr a celou řadu dalších oblastí, kde nyní eh, vidíme více kompetencí, ne nutně jenom pro komisi, ale celkově pro evropské instituce. Nemusím vám eh, samozřejmě připomínat nové kompetence, které vznikly na evropské úrovni po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, vnější vztahy, eh, oblast justice a tak dále. Ovšem, i v tomto kontextu hovoříme o škrtech. Komise rovněž eh, řekla, pokud jde o hlavní kompetence, které máme, že principiálně jsme připraveni přijmout nové odpovědnosti, pakliže o to budeme žádáni. Nicméně komise, a jsem přesvědčen, že to platí pro ostatní instituce EU také, nesmí zároveň přijít o prostředky, které mají v rámci svých odpovědností e, řešit. Takže to jsou ty výzvy, před kterými stávající summit stál. A realita je taková, můžeme být otevření, že zdále existují značné a dosti významné rozdíly názorů v klíčových oblastech, například v oblasti celkové velikosti rozpočtu a spravedlnosti jeho rozdělení mezi členské státy. Zároveň, buďme upřímní k členským státům, Eh, nikdo nespochybnil možnost dosáhnout kompromisu na úrovni 27 členských států. Faktem je, že občas kompromis trvá poněkud déle, než se původně myslelo, než eh, rozhodnutí dospějí do, do, své, eh, do své definitivní fáze, ale každopádně si myslím, že Eh, tento summit dosáhl toho, že každá vláda se vracela domů eh, a daleko lépe začala chápat stanoviska a omezení všech ostatních zúčastněných stran. Můžete říci, že to není příliš mnoho a s tím souhlasím, ale já zároveň říkám, že to je užitečné, protože to připraví půdu pro konsenzus v příštích týdnech. V minulém týdnu se mě několik lidí ptalo, jakým způsobem lze konsolidovat stanoviska jednotlivých členských států. Na to si teprve budeme muset odpovědět. Jedna věc je však jasná, musíme se všichni připravit na kompromis. I ti čistí plátci, takzvaní, i přátelé větších výdajů, i přátelé soudržnosti, i ti, kteří se zajímají o kulturu nebo jiné prorůstové oblasti, výzkum, nástroj pro propojení Evropy, Eh, jako to je u komise a u parlamentu, a i ti, kteří eh, mají zájem na nějaké konkrétní výjimce nebo korekci. A samozřejmě i evropské instituce. Všichni se budeme muset zasnažit. A já doufám, že ten čas, který máme navíc, všichni využijí konstruktivně. Eh, První test eh, této nové otevřenosti je nutnost přijetí rozpočtu pro rok 2013. Ten už skoro nastal a rozpočet zatím nemáme. Komise předložila návrh, nový návrh minulý pátek a teď už nemáme eh, vlastně ani dva týdny, abychom dosáhli eh, souhlasu s ostatními rozpočtovými institucemi. Společně s panem Van Rompuyem jsem se účastnil bilaterálních schůzek se všemi 28 šéfy stát. E, říkám 28, protože se těch schůzek účastnil i premiér Chorvatska. Dobře víme, co každý chce a co každý odmítá. Ale říkám vám, že nakonec dospějeme úspěšného závěru, pakliže všichni budou reflektovat na to, kde mohou učinit kompromisy a ty budou nutné. To samozřejmě platí i pro komisi. I komise chce zachovat prorůstový rozpočet, který bude mít tu takzvanou kritickou hmotnost, aby fungoval, aby fungoval jednotný trh. Je potřeba sdílet náklady a rozvíjet další projekty, je potřeba rozvíjet projekt volného pohybu znalostí. Jedině tak dosáhneme lepších výsledků naopak v oblasti kultury a výzkumu a vývoje, což je naprosto zásadní pro konkurenceschopnost Evropy. Samozřejmě chceme zajistit, že naše politika soudržnosti bude v souladu s naší hospodářskou a růstovou strategií a že bude prospívat našim občanům a firmám v celé Evropě. Já jsem na schůzích celá jasně řekl, že potřebujeme ducha soudržnosti, který se bude projevovat eh, dost zásadním způsobem tak, aby měl pozitivní vliv na nejzranitelnější oblasti Evropy. Musíme zajistit, aby rozpočet mohl nadále poskytovat prostor pro reformu, pro eh, trvající reformu společné zemědělské politiky, která našim zemědělcům a celé Evropě zajišťuje bezpečnost potravin. A umožňuje také ozelenění Evropy. Nesmí být i pochyb o tom, že Evropa potřebuje také silnější sociální rozměr. Potřebujeme vykazovat solidaritu. To vidíme na základě krize v Evropě. Musíme si i nadále zachovat své závazky vůči těm nejchudším mezi námi. Chceme, aby financování v rámci evropského rozpočtu bylo jednodušší, spravedlivější a transparentnější. Takový ten návrh před námi je a musí být zároveň eh, efektivnější. Já si myslím, že zefektivnit lze v podstatě všechno, ale zefektivnit, tím myslím snížit eh, náklady, kterým se můžeme vyhnout. Nemyslím tím, že bychom nějak okleštili schopnost evropských institucí jednat. Pakliže eh, Během tohoto zasedání rady se objevila jedna věc, která se mi nelíbila. Bylo to, jak se v kuloárech a v médiích propírali negativním způsobem evropské instituce, hlavně Evropská komise. A říkám v kuloárech, protože v samotných jednacích síních byla diskuse vždy velmi slušná a konstruktivní. Musím rovněž říci, že mě skutečně povzbudilo, jakým způsobem šéfové vlád reagovali na fakta a data, která jsem jim o našich institucích poskytl. I v této debatě musíme nadále respektovat princip fair play, který je velice vysoko na mém žebříčku priorit, a to i v dobách takto složitých jednání. Realita je taková, že Evropský rozpočet je malý, zhruba jenom 2% eh, celkových rozpočtů v EU a zhruba 1% HNI. Nicméně komise i tak chce být velice ambiciozní. Navrhla proto reformu své administrativy, zejména eh, to je úlitba těm, kteří jsou kritičtí vůči evropským institucím. A já bych proto rád vyzval i Evropskou radu, aby eh, v rámci svého mandátu, tak jako já, se snažila vytvářet silnou evropskou ehm, eh, zprávu. Závěrem, vážení poslanci a poslankyně, chci říci, že budu i nadále hájit rácio našeho postupu a našeho rozpočtu. Potřebujeme rozpočet, který nám umožní plnit naše odpovědnosti doma i v zahraničí po příštích sedm let. Jsem přesvědčen, že v příštích týdnech můžeme dosáhnout schody. Samozřejmě budeme připraveni přemostit ty propasti, které mezi námi zatím existují. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji, pane předsedo Baroso. A nyní začneme se zástupci politických frakcí. Jako první má slovo pan Josef Dol. Prosím. Pane předsedo, pane předsedo rady, pane předsedo komise, byl jsem zklamán výsledkem samitu minulý týden, protože ti nej euroskeptičtější z našich vůdců prosadili své názory před ostatními. Je opravdu smutné, když vidíme, že místo, aby pracovali pro společné blaho, tak eh, si hrají na posilování popularity. Já bych rád připomněl slova Jamesa Clarka. Rozdíl mezi politikem a státníkem je, že politik myslí na to, jak bude příště zvolen a státník myslí na příští generaci. Takže mysleme na příští generaci. A ta výzva je právě zde a možná i dále. Je to ta vize, která chybí některým z našich představitelů. Chtějí se zalíbit. A proto nemají odvahu volat potom, že je třeba, aby Evropa vybředla z krize. Nicméně cítím určitou úlevu, protože kdyby v pátek bylo dosaženo dohody, byla by to špatná dohoda. Lepší je žádná dohoda, než eh, dohoda na rabatech a slevách. Je jasné, že musíme věci říci jasně. Snížit rozpočet eh, ze 115 na 100, to znamená do roku 2020 eh, snížit evropský rozpočet o 3 až 4 miliardy ročně. Žádný členský stát nepřijal takovéto rozhodnutí sám pro sebe, protože oni mají roční rozpočty a myslím si, že není rozumné předkládat takovýto návrh pro Evropu. Evropa to není jen zóna volného obchodu a všichni, kteří chtějí jít tímto směrem, tak neuspějí. Víceletý finanční rámec to není jenom rozpočet, je to také politický akt, vyjádření určité ambice. Zavazujeme se, že budeme financovat společné projekty a politiky, pracujeme společně na společné budoucnosti. Musíme to připomínat, vy jste to připomněl. Rozpočet EU je jedno procento společného evropského bohatství a je nutno, aby to procento bylo dobře využito. A když se vypočítáte příspěvek našich občanů, tak jsme si to přepočítali i my, je to 64 centů na den a na evropského občana. Je to méně než cena kávy espresso. Tyto peníze se vracejí do státu v podobě investic do infrastruktur, do školství, anebo také v podobě strukturálních fondů. A na rozdíl od jakýchkoliv jiných veřejných rozpočtů je eh, ten evropský rozpočet z 94% investičním rozpočet. Jen 4% jsou určeny na fungování a 2% na překlady a tlumočení. To musíme každý den připomínat. Asi jedna třetina, nebo tedy ti pracovníci, kteří pracují na evropské úrovni pro Evropskou unii, to je pouze třetina těch eh, úředníků, kteří pracují ve Velké Británii pro královnu na ministerstvu financí. To tež platí pro Francii, takže já opravdu nechápu, proč eh, je nutno neustále zvyšovat požadavky pro Evropu, na Evropu a škrtat výdaje. V medicíně proto máme jeden výraz. Říká se tomu bipolární osobnost. A například navrhovat snížení rozpočtu na inovace, na výzkum, na vývoj a rozvoj. To znamená mít jen krátkodobou vizi. Nejen ty peníze, které už byly investovány, se tím ztratí, ale ještě horší je, že vyšleme velmi špatný signál pro soukromý sektor, kterému říkáme, že to není naše priorita a po dvou letech aktivity Evropský technologický institut, který předložil 20 eh, patentů, další byly naplánovány. To jsou všechno věci, které nemají přímý dopad na zaměstnanost, nicméně bez těch evropských peněz by žádný z těch projektů nevznikl. V roce 2012 budeme potřebovat 90 eh, dalších milionů, aby členské státy mohli provádět svůj program Erasmus. To je skutečný program pro budoucnost. A Spojené království žádá o 19 milionů pro své univerzity. Já nejsem proti, ale my potřebujeme ten rozpočet a ten rozpočet se má přesto všechno omezovat. Kde je logika? Třetí příklad. Evropa musí více než tisíc miliard euro investovat do své infrastruktury, plynovody, silnice, železnice které nevedou do Moskvy, které vedou do Bruselu, které vedou do evropských eh, hlavních měst a pro některé členské státy v průběhu tohoto krizového období pouze evropské peníze umožňují tyto investice. A právě proto s tímto parlamentem a především v této frakci, kterou já zde zastupuji, budeme hájit realistický rozpočet, který bude na úrovni těch výzev. My nejsme nevědomí, my jsme naopak důslední a finanční rámec, který navrhuje komise, je realistický. My budeme bojovat, aby minimálně tato částka nebyla omezena. Takže jsme opravdu seriózní. Připomínám, že Evropský parlament se musí vyjádřit kvalifikovanou většinou. Drazí kolegové, Evropská Unie založena na míru, solidaritě a prosperitě. 60 let jsme z těchto tří hodnot učinili svůj evropský ideál a Evropská rada má ve svých rukou karty pro naši budoucnost. Pane předsedo Van Rompuy, je to pro vás jedinečná příležitost dokázat, že můžete být nad národními egoizmy. Našel jste 8 miliard na SZP, téměř 11 miliard pro regiony. Určitě najdete potřebné peníze na to, aby se podpořily investice, zaměstnanost a růst. Drahý Hermane, já vás žádám, abyste prokázal stejnou rozhodnost jako před 60 lety otcové Evropy. A já jsem se jist, že společně uspějeme. My eh, to společně dokážeme. A vítám také práci předsedy Barosa a jeho oddělení komise, protože navrhli realistický rozpočet, který je přizpůsoben budoucím výzvám a krizi. Evropský parlament rozhodně podporuje návrh komise. Drahý pane předsedo Barroso, eh, ty musíš eh, se hájit, musíš hájit eh, své úředníky. Já si myslím, že i zde. Jen si ukažme to srovnání. Kupme si jednu stránku novin a srovnejme si národní úředníky, s evropskými úředníky a uvidíte, my vyhrajeme, ne ti ostatní, pokud jde o počet a pokud jde o práci. A pokud rada nemůže dospět k dohodě a umožnit financovat své vlastní závazky, tak si myslím, že bude stačit prodloužit současný finanční rámec, takže zmrazme stropy na úrovni z roku 2013 až dokud nebude dohoda o nových eh, vlastních zdrojích, která nám umožňuje financovat to, na čem už jsme se rozhodli, na čem už jsme se dohodli a snížíme také své příspěvky, své národní příspěvky. A doufám, že vánoční období bude příležitostí, aby se všichni zamysleli nad tím, jaké mají dopady jejich rozhodnutí. A mysle tak, mysleme také na ty nejzranitelnější z našich občanů. Rozhodně nesmíme okleštit eh, program pomoci potřebným a já doufám, že lednová rada pod irským předsednictvím bude návratem k zodpovědnosti a k evropskému duchu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. A nyní dávám slovo panu Svobodovi, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Neříkejte, že se nic nerozhodno. Jedna, jedno rozhodnutí padlo, že pan Merš půjde do EC, eh, Evropské centrální banky. Eh, fakt je, eh, že asi nikdo v tomto parlamentu neakceptuje, že nelze zaměstnat ženy na vysokých postech v správních radách podniků. To nikdo neakceptuje a budeme i nadále za to bojovat. K zasedání rady. Jaké to vlastně bylo zasedání? Šlo tam o dvě věci. E, hlavně o nacionalismus a egoismus. Já upřímně nevím, který z šéfů vlád hovořil o Evropě. Každý hovořil jenom o sobě a co sám nechce dělat, zejména u těch čistých plátců. Plátců to tak bylo. Byla to e, taková nepěkná hra, kterou si podle mě Evropa nezaslouží. Co to pro nás ostatní znamenalo? Ehm, podle nás to znamenalo, že v podstatě budoucnost Evropy určují ti, kteří se od ní nejvíce distancují. To jsou pánové jako Cameron, kteří třeba za dva nebo za tři roky řeknou, prosím, puste nás pryč. A je zajímavé, že zrovna takovýto lidé mají větší vliv na to, co se bude dít v Evropě, než třeba polští politici. Přece ale takto budoucnost Evropy vypadat nemůže, aby měli vliv ti, kteří Evropu nechtějí. A když už hovoříme o těch čistých plátcích, eh, tak i ti, a teď mluvím například o paní Merkelové, začali říkat, že méně je vlastně více. Ale eh, přitom ekonomové říkají, eh, jak důležité je, aby země jako Německo investovaly ještě více, aby nás zbavili krize, ale odpověď od nich je ne, méně stačí. To přece vůbec není akceptovatelné. Přemýšlejme o tom, když Eh, pánové jako eh, Helmut Schmidt, Mitterrand, Helmut Kohl, kdyby oni byli měli stejný přístup eh, v obtížných časech, kde bychom asi tak byli dnes v Evropě? Vzpomeňme Viliho Branta, Velmuta Kohla, to, za co agitovali. Přece bychom vůbec neměli sjednocené Německo. To přece stálo peníze, ale to tak zkrátka je, že věci z peníze stojí. Ale e, cena přece nemůže být jediné kritérium, jediné měřítko toho, kam budeme směřovat. Když říkáme, chceme Evropu, ale nebudeme na ní platit, to přece nejde. Musím vám, pane Van Rompuy, e, říci tolik. Vy jste měl moc hezký projev, ale e, i ale i když panuje lehká krize, často dochází k tomu, že je ignorována šéfy vlád. A my jako parlament eh, chceme říct si tolik. Vy a pan Barroso a pan předseda Schulz eh, jste jedni z těch nejdůležitějších. Vy jste navrhli rozpočet, bez ohledu tedy na, na konečné částky, který eh, spočívá na růstu, rozvoji a vývoji postupu do budoucna. To v Evropě potřebujeme. Chtěl to i pan Barozo, chcete to, chceme to i my. Ovšem bohužel šéfové vlád to nevzali na vědomí, protože chtějí pouze malá čísla, méně platit a e, já vás proto chci vyzvat k tomu, zůstaňte nekompromisní, zůstaňte tvrdí ve svém přístupu. Samozřejmě bude potřeba asi kousíček ustoupit. E, vy správně chápete a já vás v tom podporuji, že je potřeba činit kompromisy ale e, zároveň musíte být tvrdý. Já vám děkuji za to, jakým způsobem zatím jednáte. E, v podstatě na radě se objevilo takové zajímavé téma, e, o kterém hovořil i pan Doli. Jsou to ty nabobtnalé státní zprávy. Nějakých 6% celkových rozpočtů. V Podívejme se například na situaci ve Stockholmu, v Paříži, kolik je tam úředníků. E, ovšem, bohužel cílem Evropy není získat ty nejlepší úředníky, že ano, je necháme jít někam do centrální banky nebo někam, kde si vydělají více. Není snad pro boha naším cílem mít tím skutečně mezinárodní, multinárodní e, evropskou zprávu? My přece takovou zprávu chceme. Nechceme se omezit pouze na jeden národ, který akceptuje naše podmínky, ale pokud budeme škrtat, tak zkrátka takové pracovníky nezískáme. Už nějakých 17 měsíců máme na stole návrh komise k reformě zprávy. Eh, Parlament o tom hovořil, paní Rodberen k tomu udělala zprávu, odhlasovalo se to ve výboru a ale eh, rada pak nedostala jednací mandát, aby o, tom mohla jedn, aby o tom mohla jednat. Neodehrála se ani jedna schůzka na úrovni trialogu. Takže v podstatě jde pouze o to plácat se po ramenu, hovořit si hezky populisticky, hovořit o těch krásných představách, které máme o Bruselu a o Evropě, rozšiřovat to mezi našimi občany, ale o ničem nejednat, že ano. Já si myslím, když na to přijde, když chcete něco prosadit, pojďte k nám do parlamentu, pojďte do komise. My chápeme, že některé věci je potřeba udělat. Ovšem nechtějte po nás, abychom e, umožnili to, že se bude na Evropu dávat méně peněz. To less spending nakonec povede k much less spending, to znamená k ještě méně penězům a to není přípustné. A dovolte mi ještě jednu poznámku. E, desátého se bude udílet e, Nobelova cena. A mnozí z nás tam budou. Mnozí z vás, pánové, i mnozí z těch šéfů vlád. Eh, z těch šéfů vlád, kteří chtějí eh, škrtat peníze na rozvoj, zahraniční politiku a vůbec ekonomiku. Ale tam budou všichni sedět hezky ve světle reflektoru. Ovšem, eh, tito pánové si žádné Nobelové ceny nezaslouží. Oni si to zaslouží naši předchůdci já si myslím, že masivními škrty v té bezpečnostní, zahraniční a rozvojové politice už si nikdy žádnou Nobelovou cenu nikdo nezaslouží. Je potřeba zůstat doma a popřemýšlet o našem přístupu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče Svobodo, a slovo má pan Ferhofstadt. So, uh, president, it was impossible... Eh, Pane předsedo, tedy se nepodařilo dosáhnout eh, úmluvy. Jednalo se o 170 eh, miliard eh, euro, vždycky je lepší dát to ročně, to pak to vychází na 131, první předtím to bylo 972 a musíme si uvědomit, že pouze pětina celkového rozpočtu všech členských států to představuje. Je to 6,3 trilionů euro. Tolik je tedy eh, rozpočet členských států. Čili vlastně to znamená, že je to 139 eh, miliard a už to bylo řečeno, že je to vlastně 27 eh, euro na občana na rok. Tolik to stojí. To je asi zhruba 70 centů na občana a den. A pak v rozpravě řekl že pan Cameron, že je to moc a že 70 centů je také moc a že to musí být o pár centů méně, protože 70 centů denně přepočtu na občana, to je zkrátka moc pro tyto státy. Já už jsem řekl na našem minulém zasedání ve Štrasburku, že to pokládám za absurdní eh, rozpravu. A navíc si myslím, že je lež tvrdit, že tady eh, že eh, ty, tyto škrty v Evropské unii ušetří peníze národním rozpočtům. Je tomu právě naopak. Teprve, když dáme prostředky dohromady, když se budou spojovat politiky na evropské úrovni, bude možné opravdu seškrtat schodek v členských státech. Uvedu několik příkladů proč vlastně máme dvakrát více úředníků v členských státech a v národních bankách v porovnání s federálním systémem v Spojených státech. V Evropě máme třikrát více diplomatů, než kolik jich mají USA. Proč my tady v Evropě máme tři až čtyřikrát více vojáků, než kolik mají američané? Nebo jiný příklad, proč bychom například investiční programy do výzkumu a do infrastruktury sektoru. Proč bychom to nemohli nahradit evropským financováním eh, na základě evropských projektů? A je tady hodně dlouhý seznam toho, co by se mohlo udělat, kdybychom to takhle spojili na evropské úrovni. A myslím si, že O tohle bychom se měli v Evropské radě snažit. Nemá to být bitva eh, o 70, 79, 74 centů, ale dnes jde o to, na čem je možné se dohodnout, kolik dáme dohromady na evropské úrovni, právě proto, aby bylo možné snižovat schodky eh, národních rozpočtů. A myslím si, že to je o hodně užitečnější než to, co děláme teď. To znamená, že se vlastně škrtá na budoucí infrastrukturu, na výzkum, na vývoj a vlastně se seškrtá budoucnost Evropy. Neboli, vážení kolegové, ta konečná cifra, konečné číslo je těžké dnes předvídat ale jednu věc vím s jistotou, že nakonec k dohodě v radě dojde, ale já se bojím, že se to udělá stejně jako před 6 lety, jak se zcela správně, pane von Rompoji předsedo eh, rady řekl, že eh, opravdu rozpočet za rok 2006 by nebyl získal korunku krásy. A to tež se může ale stát teď. Já se bojím, že dáme tady někomu nějaký malý rabat, tamhle zase někomu trochu přidáme, nějakou dot- dotaci zase někomu dalšímu a nakonec se to udělá stejně, jako to bylo v roce 2006, že víceméně bude 30 až 40 různých výjimek, přičemž si tím budeme kupovat eh, podporu, aby se takhle všichni navzájem vy- vy- vykoupili. Takový trošku jackpot, kde všichni trošičku vyhrají, kde nakonec budou mít hlavy států, v tom jim půjde o miliardy. A ale myslím si, že je velice důležité, abychom mysleli na jednu věc, že chceme-li to zarazit, musíme eh, tedy eh, se zbavit těchto národních příspěvků do financování Evropské unie. A proto já opravdu doufám, že ta hlava, která se týká vlastních zdrojů, že to se tam zachová, že tedy to bude, že rozpočet na základě národních příspěvků tento vlastně ničí. Ale jestliže to vychází z vlastních zdrojů, pak vlastně eh, evropské zájmy se staví výše a pro nás je to velice důležitá priorita. Proto bych vás vás, pane Von Rompoji, vás podržel, aby tam bylo, aby tam bylo DPH, aby tam byla daň z finančních transakcí jako nové zdroje, čili aby tohle ta hra, kterou dnes vidíme, aby skončila. A jak řekl už Joseph Dole, vlastně vlastní zdroje a také flexibilita jsou velice zásadní pro parlament. A bez toho eh, se tady v Evropském parlamentu nedohodneme, pokud tohle nebude zapracováno do víceletého finančního rámce. Děkuji, pan Kon-Bendit. Eh, Pane předsedo, abych eh, pokračoval, abych navázal na to, kde Guy skončil, tak si myslím, že dnes jsme svědky konce modelu víceletého rozpočtu. Tak to nemůže pokračovat. Není nás 27 nebo 28, je nás 29, protože Evropský parlament má stejné právo veta jako 28 ostatních států a na to se často zapomíná v rozhodnutích eh, a v jednáních, která probíhala minulý víkend. A to je třeba připomenout. Bylo by to třeba připomenout. Já si myslím, že hlavy států a vládců jako rodiče, kteří říkají, děti, my vám eh, neřežeme a vy potom budete poslouchat. Ne, toto období už skončilo. Když se nám to nebude líbit, my řekneme ne. A já doufám, že ten parlament bude dostatečně dospělý na to, aby řekl ne. To, co zde zaznělo ohledně vlastních zdrojů, to je zjevné. Nejlepším řešením, abychom ukončili tuto maškarádu, je, abychom měli evropské zdroje a snížili se národní příspěvky. Ano, my jsme proto, aby členské státy už nic neplatily, tak budou mít svůj národní rozpočet, my jsme proto, aby se šlo tímto směrem. To je ta inovace, kterou musíme učinit. Guy to říkal a je to opravdu zjevné. Ale pak je zde další věc, která mě v této debatě rozčiluje. Vezměme si zemědělství. Všichni chtějí omezit zemědělství. Ale když předložíme návrh, že by se zde dal strop na 300 tisíc euro a že by se to snížilo na 100 tisíc euro, tedy ty příspěvky zemědělcům, tak které země říkají ne? Která země jako první řekne ne? Je to Anglie, je to kvůli jejímu veličenstvu královně proč říkají ne. A tomu se říká Evropská unie solidarity. Ano, my musíme znovu definovat to, jakým způsobem přerozdělovat peníze. A v zemědělství, pokud zde máme cupping, pokud ten strop bude 100 tisíc euro, protože víme, že 70% zemědělské pomoci je jenom 18 tisíc euro ročně, tak tady budeme mít těch 300 tisíc, ten strop jen pro těch pár procent a Spojené království a Německo jsou první, kdo říkají ne tomuto stropu. Takže měli bychom takto 7 miliard, které by se nám uvolnily a které bychom mohli investovat do venkovských oblastí, které je potřebují, aby mohli vytvořit pracovní místa. Chceme-li vytvořit pracovní místa, musíme mít možnosti. Další příklad. Před chvílí jsme říkali, vy jste říkali, Evropský rozpočet nemůže být anticyklickým rozpočtem. Ano i ne. Proč? protože to zacílené přerozdělení může být a v některých situacích je anticyklické. Samozřejmě není to anticyklické v celé Evropě, ale v Pobaltí je to zjevné. Je to zjevné také v Polsku i v některých dalších regionech, takže je jasné, že dnes ta inteligence, že se zaměříme na určité situaci, to je právě ta přidaná hodnota evropského rozpočtu. A vy nám říkáte, ano, ale Evropa se musí naučit lépe utrácet peníze. Podívejte se nejdřív na všechny evropské účetní dvory. Všechny členské státy jsou absurdní ve svých výdajích a 70% peněz, které Evropa vydává na návrhy členských států, je to právě na návrhy členských států. Oni jsou právě zodpovědné za to šílenství, ale protože oni nemají tu odvahu říci, my jsme za to zodpovědní, tak ukazují prstem na Brusel a na evropské instituce. Tak už dále pokračovat nemůžeme. Nejde pouze o daň z finančních transakcí, jde také o klimatickou daň, o energetickou daň, daň o evropskou daň z přidané hodnoty. Dnes jsme pochopili, že potřebujeme evropský rozpočet a jedno procento HDP Evropy. V roce 1932, když USA vytvořili federální rozpočet, bylo to ve výši 1%. Teď jsme v roce 1932. V roce 1945 to bylo 7% amerického HDP. Teď 23% amerického HDP je jejich rozpočet, jejich federální rozpočet. Ano, ti, kteří chtějí jednotnou Evropu, federální Evropu, musí dát této Evropě prostředky k tomu, aby jednala ve prospěch evropských občanů. Pokud jim ty prostředky nedají, tak potom evropští občané řeknou, tak čemu nám ta Evropa je? Problém je, že ani členské státy nejsou schopny sloužit svým občanům. Dobře to vidíme v těch krizích. A já bych na závěr rád řekl něco k té maškarádě, která se konala kolem Řecka. Pochopili jsme nebo ne, my všichni teď, že potřebujeme restrukturalizovat řecký dluh. On není udržitelný a nejde to. A čím dál více peněz nás to bude stát. A co uděláme? Nevytvoříme eurobondy, neděláme odpisy dluhu. Co my děláme? Dáváme peníze investorům, mimo Evropu bereme peníze evropským občanům, abychom zaplatili úrokové sazby těm, kteří nejsou v Evropě. To je velmi inteligentní. Nic chytrého jsem nikde jinde neviděl. Nic tak chytrého. Rozpočet podle komise, podle návrhu komise, to je minimum podle našeho názoru. Pokud půjdeme pod tento návrh, tak řekneme ne, protože to nebude rozpočet pro Evropu. Děkuji. Děkuji, ale prosím všechny řečníky, aby se drželi času, který jim byl vymezen. Nyní má slovo pan Zahradil. Dvě minuty třicet. Děkuji, pane předsedo. Je to velice zajímavá rozprava mohu říci, že za tu dobu, co jsem členem této instituce, nejsem, necítím se vždy nucen bojovat s ní a za ní, zejména v případech, jednali se pouze o interní boj s ostatními institucemi a opakuje se to stále sova, stále znovu a znovu jenom kvůli vlastní pověsti. A přesně o to tady momentálně jde. Toto je jenom představení pro veřejnost, ani nic víc, ani nic míň. Co pro mě není žádná národní vláda nepřítelem ani protivníkem, ani na e, Evropské rady. Myslím si, že že pro mě národní, rady, národní vlády i Evropská rada jsou partneři. A proto jsem eh, velice proti této retorice, kterou uplatňuje Evropská rada, protože s tím se nikam nedostaneme. Já se domnívám, že nejde o rozsah, ale o strukturu rozpočtu. A také si myslím, že vy a já, pane předsedo, se musíme důkladně zabývat strukturou rozpočtu. To je eh, jádro celého problému. Nemyslím si, že to je nějaký nezdar. Ukazuje to jasnou skutečnost, že je tady významné množství vlád, které si přejí, aby Evropská eh, unie si nežela nad poměry, aby žila v rámci svých poměrů. O nic víc a nic. A je tady docela nudný zvyk v tomto parlamentu, že ze všeho se obvinuje britská vláda a britský premiér. Dovolte mi, abych vám řekl, že je celá řada jiných vlád, jiných premiérů a jiných kancléřů, kteří tentokrát zaujali velice podobné stanovisko, například vlády EPP v čele s paní e, Merkel nebo liberálové pana Ferhojštata. Čili já si myslím, že toto je celkový problém a že každý z nás si to musí uvědomit. Proto na vás velice, pane předsedo, naléhám, abyste se nedíval jenom na jednotné eh, rozpočtové kapitoly, když se činí eh, obtížná rozhodnutí. Máme-li dospět dohodě, se kterou by byli jakž tak spokojeni všichni. Dosáhneme toho jediným způsobem. Na základě podrobné analýzy rozpočtu musíme se podívat, co představuje přidanou hodnotu na evropské úrovni a co ne. Takhle je to jednoduché. E, proto musíme se podívat na fakty a takových faktů, které můžeme e, e, tady zohlednit je mnoho. Co se týče vlastních zdrojů, to je ideologická rozprava mezi těmi, kdo chtějí Evropskou federaci, Evropský e, superstát, Evropské, Spojené státy Evropské a kdo nechtějí. Ti, kteří tohle chtějí, tak samozřejmě chtějí vlastní zdroje. Kdo nechce takovou federalizaci, nechtěj to. A pane předsedo, Evropská unie není žádná federace, v životě z toho nebude federace a prosím vás proto, abyste se neubíral nadále touto cestou. Děkuji. Znovu prosím, tedy žádám, abyste dodrželi čas, jinak eh, jinak nezvládneme tu debatu tak, jak bylo naplánováno. A slovo má... President. Slovo má paní Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem Nigel Farage a vy nejste paní Merklová. Takže já vás nebudu žádat o to, abyste šel za Cameronem a řekl, ať jde pryč z Evropské unie. Nigel Farage eh, to moc hezky dělá, ale Merklová Cameronovi nic neřekla. A nad tím je potřeba se zamyslet. Evropa Velkou Británii potřebuje a na to bychom měli při jednání o rozpočtu pamatovat. Nepřekvapilo mě, že nedošlo k schodě a že jednání z minulého týdne selhala. V dobách krize více než jindy lidé chtějí, aby se jim investice také navracely. Lisabonský program, eh, který je základem pro stávající víceletý finanční rámec, selhala. Všechny peníze, které se do ní nalily, byly zbytečně promarněné. Eh, místo toho slíbeného růstu máme růst nulový. Místo té zaměstnanosti máme nezaměstnanost. Ovšem eh, evropské instituce za to nechtějí si vzít odpovědnost, ale byly to právě politiky z eh, Evropské unie, a byly to právě fondy, které měla komise řídit, které nám ten růst a zaměstnanost měly přinést. Kromě toho, Evropský účetní dvůr už 18 let v řadě neudělil absolutorium rozpočtu. Říká nám, že ty peníze zkrátka nejdou těm správným lidem za těmi správným účely. Máme zhruba 4% chybovost a všichni říkají, za to mohou členské státy, za to mohou členské státy. Samozřejmě členské státy implementují programy, ale Evropská komise je určuje a určuje, kolik peněz do kterého členského státu půjde. I do těch států, které porušují pravidla. Ale vy to neděláte děláte? Chcete víc peněz. Vy chcete víc peněz i pro ty státy, které penězi plítvají. A já se vás ptám, jaký to má smysl. Ve skutečnosti rozpočet a víceletý finanční rámec bylo v podstatě jenom navyšovací cvičení. E, neustále se dávalo víc peněz na projekty, které v podstatě nedávají vůbec žádný smysl. V minulých desetiletích jsme vydali celkem asi 130 miliard na Španělsko ve strukturálních fondech. A co Španělsko s těmi 130 miliardami udělalo? Co udělalo Řecko s těmi 60 miliardami peněz eh, ve strukturálních fondech, které jsme nalili tam? Ono to není už jenom navyšovací cvičení, které tady musíme dělat. Vy jste do těch jednání vstoupili, když vlastně ani nebyl odsouhlasen rozpočet na rok 2013. A ten rozpočet nebyl odsouhlasen, protože jsme se neschodli na pozměňovacím rozpočtu za rok 2012. Myslíte si, že členské státy nebo šéfové vlád členských států jsou tak hloupí, že budou odsouhlasovat něco, co už dělali v loni, to znamená, že tam bylo 2,7% navýšení a poté něco úplně jiného schválí v září toho, toho stejného roku? Samozřejmě, že ne. Je potřeba si vybrat a o to tady jde. Je potřeba si vybrat, když hovoříme o solidaritě, a já si myslím, že bychom spíše měli hovořit o subsidiaritě, tak je potřeba si vybírat. Nepotřebujeme SVČ, nepotřebujeme Dům evropských dějin. Děkuji za pozornost. A nyní má slovo paní Cimr. Das Parlament hat... Děkuji. Parlament před jednáními jasně řekl, že pro nás, pro parlament existuje hranice, za kterou nejdeme a že ten návrh, který jste nám předložil, pro nás není přijatelný. Zelení i levá frakce jasně řekli, že pro nás je nejzasší hranice návrh komise. Nicméně vy jste opět předložil návrh, o kterém já musím říct, že v podstatě nic neřeší. A o, o co jde? Ta suma je celkem 0,01% HDP Evropské unie. Eh, ono je to opravdu velmi úsměvné, o co se tady v Evropě hádáme. A co se skrývá za tím bojem o finance, je otázka, jakým směrem se bude Evropská unie ubírat a kdo bude mít v budoucnu největší vliv, že ano? Ono jde o ty velké programy, o balíčky strukturních a, sou, a soudržnostních fondů, jde o zemědělskou politiku a otázku úlev a výjimek. V podstatě, kdo dostane kterou úlevu a kdo ji zaplatí. To je ta otázka, na kterou se musíme ptát. Jinými slovy, kdo bude mít prospěch z celého projektu, kterým je Evropská unie a kdo za něj bude platit. A to je otázka, Eh, která se jasně ukázala na posledním summitu eh, přes eh, aktuální neschodu. A i se na ní odpovědělo, co se teď změní v příštích týdnech, co se prodiskutuje v příštích týdnech. Samozřejmě základní stanoviska členských států se nezmění, takže je to pouze taková hra, kterou hrajeme na občany Evropské unie, kteří si sami začnou říkat, co z toho vlastně máme když přece máme i národní vlády, které každá mají vlastní rozpočtovou režii. Když se tam někde sejdou a stejně se pak zase rozejdou a ničeho nedosáhnou. A přitom tady máme nějaké šéfy Evropy, kteří si řeší svou vlastní agendu a vlastně k ničemu to není. Konec konců my jako europoslanci máme zodpovědnost v tom smyslu, že musíme národním vládám jasně říci, vy máte svou vlastní odpovědnost také, pánové. My to budeme muset říci v Německu a všichni ostatní to budou muset říct ve všech státech. Potřebujeme rozpočet, který zajiští solidaritu a schopnost udržitelnosti pro budoucnost Evropské unie. Děkuji. Herr Präsident von Rompuy. Pan předseda bohužel bez mikrofonu. Slovo má pan Martin. Vážený pane předsedo Van Rompuy, v těchto týdnech se ukáže, jaké místo vy osobně zaujmete v dějinách. A v příštích měsících se rozhodne, jak na tom do budoucna bude Evropská unie. Vy to můžete rozhodnout. Zda budete jenom slepou loutkou, nebo nějakým panákem, anebo čarodějem, který všechno řídí. Jde o to reflektovat na obavy na strachy a na orientaci do budoucna celé Evropské unie. Nutně potřebujeme překonat krizi. Ale to souvisí se dvěma otázkami. Jednak řešení nedůvěry eh, našich občanů vůči nám a jednak vyřešení té války o peníze. Eh, bylo by velmi jednoduché, eh, kdybyste se skutečně stal takovým tím pomyslným čarodějem, kdybyste začal chápat, že eh, to, co způsobuje eh, nedůvěru občanů, se transformuje eh, a, a přenáší i do národních vlád. A že ten hlavní problém je, že nemáme silný Evropský parlament. Potřebujeme plné zapojení občanů, potřebujeme plné kompetence, tak, abychom mohli e, smysluplně řešit otázky, které se pak tematizují v celé Evropě. Takže prosím, e, zasaďte se o to i vy, aby se změnil fundamentální přístup některých členských států, aby se prolomila ta patová situace, která momentálně nastala. E, půjde to jedině tehdy, pakliže konečně vyřešíme ten největší konflikt, který nastal v mírových časech na peněžních trzích. Tato válka nebyla způsobena vámi ani naším parlamentem, ovšem těmi zdivočelými, eh, zdivočelými trhy, které zde zastupuje pan Faráš a jemu podobní a je potřeba vyřešit ten problém 220 trilionů euro v různých stínových fondech a tak dále. Když vy v rámci konventu e, spolumocníte parlament k tomu, aby se tato válka konečně uplatnila, pak si navyšujme nebo kraťme rozpočet, ať už o 0, něco nebo o 6, něco procent, bude to jedno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slovo pan Lamasur, předseda rozpočtového výboru. Děkuji, pane předsedo. V čase Evropy 12 se s úsměvem říkalo, že kolem stolu bylo 11 představitelů, kteří mluvili o Evropě a paní Tečrová mluvila o svých penězích. A minulý týden jsme měli 27 paní Tečrových. Šlo jen o škrtání. Všichni doufali, že zachrání svou vlastní část a bylo jim jedno, že tím, když se snaží zachránit svou větev, tak tím vlastně podseknou ten kmen. S Bohem Agendo 2020, s Bohem Pakte, růstu a stability. Rád bych dodal, jak členové Evropské rady mohou chtít rozhodovat o rozpočtu společenství do roku 2020, když nejsou schopni provést ani rozpočet 2012 ze strany svých odpovídajících ministrů. Taková je dnešní situace, jak připomněl předseda Barroso. Ale jsou i horší věci. Evropský rozpočet je už nejmenší společný jmenovatel. Stal se největším společným dělitelem. Protože v kontextu extrémního napětí kvůli krizi systém, který čelně staví do rozporu 12 přispěvatelů a 15 příjemců, to už je úplně neúnosné. Pro ty jste první a je to také eh, ponížení pro ty občany z té druhé kategorie. Demonstrace v Aténách a v Lisabonu o tom jasně svědčí. Je to hrozné varování. Unie byl skvělý mechanismus, jak smířit národy a teď je to pekelný nástroj a staví je znovu do opozice. Abychom vyšli z této slepé uličky, máme čtyři možnosti. Za prvé, vy jste to říkal, pane předsedo, musíme se vrátit k financování evropských politik z evropských zdrojů. Ano, britskému rabatu. Musíme ho naopak navýšit. Ano, německému rabatu, rozšíření dánského, francouzského, italského rabatu kompenzujme díky vlastními, vlastním zdrojům. Za druhé, vy jste to říkal, použijte evropský rozpočet k tomu, aby se lépe vydávaly peníze. Lépe utrácet v, Bruce, v Bruselu znamená využít také toho, že když budeme více utrácet v Bruselu, budeme moci méně utrácet doma. Máme evropský semestr, využijeme ho kvůli tomu. Za třetí, koherentnost, soudržnost mezi finanční a rozpočtovou solidaritou. Evropská rada řešila tyto věci odděleně a to je chyba. Jsou to dvě strany stejného problému. Otázka rozpočtové kapacity musí být považována za nový přístup. Není to nějaký alternativní projekt. A za čtvrté, pane předsedo, Revizní doložka v polovině období. Buďme realističtí, buďme skromní. Žádný z nás není schopen vědět, jak bude vypadat konjunktura v jeho vlastní zemi příští rok. Mandát tohoto parlamentu vyprší za 18 měsíců. Příští víceletý rámec skončí až v průběhu období parlamentu, který bude zvolen na jaře roku 2019 kdo jsme my, ať v parlamentu nebo v radě, abychom odsoudili k omezenému rozpočtu a tím pádem k evropské bezmoci naše následovníky, dokonce i následovníky našich následovníků. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Lamasure. Myslím, že zde byla jasně potvrzena velmi jasná pozice, většinová pozice tohoto parlamentu a teď budete odpovídat. Nejdříve dostane slovo pan Baroso. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem v situaci, kdy souhlasím s většinou představitelů frakcí, především těch větších frakcí. Souhlasím s jejich obavami. Vidíte, jak je ten úkol obtížný tady musím něco říci na adresu předsedy Rady. Ne proto, že jsem s ním strávil spoustu hodin velmi trpělivě při konzultacích, ale také proto, že úkola, úkol předsedy Evropské rady je najít kompromis, konsensus mezi členskými státy. A vy víte, jak je to dnes těžké, jak je tento úkol dnes těžký. V průběhu diskusí jsem měl příležitost, protože někteří hovořili o těch minulých diskuzích, odkázat na svou vlastní zkušenost. Vedl jsem diskuzi v Evropské radě už dvakrát. V roce 92 jako ministr zahraničí své země jsem se účastnil Evropské rady, která schválila finanční výhledy a předseda rady byl tehdy premiér Major, v té době tam byl pan Mitterrand, pan Kohl a další. Já jsem tam byl a pravda je, že za britského předsednictví jsme dosáhli velkého navýšení zdrojů pro Evropu. Potom jako předseda komise jsem se účastnil jednání o rozpočtu v roce 2005. A tehdy předsedal radě Tony Blair ze Spojeného království a přesto jsme dosáhli velkého navýšení zdrojů pro Evropskou unii. a proč je dnes tak obtížné dosáhnout dohody. Já jsem to řekl i před hlavami státu a vlád a řeknu to i před vámi. Poprvé, možná kvůli současné krizi, současné hospodářské krizi, poprvé jsme v situaci, kdy diskutujeme především o tom, jak se škrtat rozpočet. A samozřejmě některé vlády nejsou schopny předložit veřejnosti nějaké pozitivní argumenty pro Evropu. Pravda je, že i kolem paní Tečrové, kterou tady někteří z vás zmínili, za první vlády paní Tečrové bylo snad největší navýšení rozpočtu pro Evropskou unii. V té době pochází ten slavný britský šek. Ale pozor, za paní Tečrové nám evropský rozpočet opravdu významně narostl. Co se děje dnes? Co to dnes odůvodňuje? Nebyli jsme vždycky schopni na národní úrovni dobře vysvětlit, proč potřebujeme evropské nástroje. A já vám zde musím říci, že nemohu akceptovat některé deklarace, jako ty, které jsem zde dnes slyšel, například, že nepotřebujeme Evropskou službu pro vnější činnost. No promiňte, všechny vlády přijaly smlouvu, na jejímž základě tento institut vznikl, takže vlády jsou nuceny dodržovat smlouvu, kterou sami podepsali. Potom samozřejmě můžeme diskutovat o částkách, ale někdy je zde ideologický problém. Někteří lidé chtějí, aby ta debata byla ideologická, aby byla negativní pro Evropu, aby se z Evropy udělal obětní beránek celé krize, Přestože víme, že Evropa se snaží být odpovědí na tuto krizi. A je pravda, že některá tato prohlášení se neopírají o hospodářskou účinnost a efektivitu, ale spíše se tady hledají nějaké argumenty proti Evropě, ukázat, že chcete méně Evropy. A to tu debatu opravdu stěžuje. Daniel Cohn-Bendit tady poukázal na jeden rozpor. Na jedné straně se žádá, snížení výdejů na zemědělství a stejná delegace byla proti návrhu komise, který chtěl omezit příspěvek na jednu farmu na nižší úroveň. Tak to je totální rozpor a já bych jich mohl uvést celou řadu. Předseda socialistické frakce pan Svoboda říkal, kdo bránil Evropu. Já vám mohu říct, že mezi jiným komise v těchto diskusích bránila Evropu. My jsme velmi jasně a velmi odhodlaně řekli. A pan předseda Schulz, předseda parlamentu, také na začátku měl vystoupení, které bylo na jedné straně ambiciozní, ale na druhé straně také bylo to vystoupení konstruktivní, otevřené ke kompromisu, protože ano, nakonec musíme ten kompromis najít. A já chci být spravedlivý a proto řeknu, že i celá řada šéfů států a vlád měli konstruktivní stanovisko. Uprostřed té diskuze mezi čistými přispěvateli a čistými příjemci, jak říkal pan Lamasur, to je ten hlavní problém, který někdy spochybňuje základní etické principy solidarity, tak někdo řekl, my jsme všichni čistými příjemci. My jsme všichni čistými příjemci, protože Evropa to je náš společný projekt. A já jsem měl příležitost v průběhu diskuse ukázat na základě několika srovnání, že například Spojené království v tom rozpočtu na výzkum jen v období 2007 až 2013 v rámci sedmého rámcového programu dostane mnohem více než spousta dalších zemí v rámci rozpočtu na soudržnost. Takže není pravda, že všechny peníze se v rámci soudržnosti směřují do těch eh, chudších zemí. Ale ty země, které jsou označovány jako net contributors, čistí přispěvatele, ty taky enormně čerpají ze společného rozpočtu. Ale musím říct, že kolem toho stolu zazněla celá řada proevropských argumentů. Nicméně my potřebujeme jednomyslnost. Já děkuji předsedovi Evropské rady, že se snažil zachovat rovnováhu, vyváženost návrhu komise. Já souhlasím s tím, co říkal pan Ferhofštad. Nejsem si jistý, zda to dokážeme dotáhnout až do konce, protože ten tlak, který je na nás vyvíjen z některých hlavních měst, a já vám musím říci, že to jsem vnímal s velkým smutkem. Nejde kolikrát o podstatu, nejde kolikrát o ty částky, Jde o to zaručit, aby ti ostatní nedostali tolik, anebo aby přispívali více. Já jsem viděl několik delegací, které spíše zajímalo, kolik dostávají ostatní nebo kolik platí ostatní, než eh, kolik vlastně dostanou oni, nebo kolik zaplatí z evropského rozpočtu do evropského rozpočtu. A to mě znepokojuje, protože to ukazuje, že potřebujeme, my všichni, kdo jsme v Evropě zodpovědní, že musíme fungovat eh, jako pedagogové, musíme dělat osvětu. Já jsem slyšel jeden zajímavý komentář jednoho premiéra, který říkal, to, co říká o Evropském parlamentu, to je důležité, protože někteří z nás připomněli roli Evropského parlamentu. Udělal to váš předseda, udělal jsem to i já, i některé další delegace. A někteří říkali, ale jak je možné, že stejná strana v Evropském parlamentu říká jednu věc a stejná strana u nás v zemi říká úplný opak. A na to se vás také ptám. Já vím, že je to opravdu citlivá debata, ale dejte si na to pozor. Je důležité, aby ty strany tady hájili tedy tu evropskou perspektivu. Vy to děláte, já vám za to děkuji. A bylo by důležité, aby ty vaše strany doma šli v souladu s tou vaší pozicí. A já samozřejmě vím, že to není, tě, není jednoduché a v současnosti tomu tak často není. A to je problém pro všechny z nás, kteří chceme solidárnější Evropu, sjednocenější Evropu. To je taková obava, o kterou bych se rád podělil. Dále se zde říká, že bychom neměli akceptovat populistické útoky. Ty jsou někdy opravdu velmi nepříjemné, zjednodušující. Uh, proti evropskému rozpočtu. Je pravda, že jsou zde chyby, Někdy se na to ukazuje jako na podvody a je třeba rozlišovat, jaký je rozdíl mezi podvody a chybami. Máte pravdu, paní Andreasen, často se jedná o chyby, které byly udělány na národní úrovni, ale není pravda, že komise nejedná, když tyto chyby odhalí. Byla tím postižena například Česká republika. My jsme odhalili problémy korupce, velmi závažné systémové problémy korupce na úrovni agentur v, Evropské, teda v České republice a my jsme přerušili platby do této země, takže komise je připravena zasáhnout, jakmile odhalí tyto případy. Musíme to dělat samozřejmě na základě na nějakých dojmů nebo nějakých eh, prohlášení, ale na základě faktů. To je důležité, abychom hájili svůj evropský rozpočet a také mechanismy soudržnosti obecně. S jedním bodem ale souhlasím. Je pravda, že ne vždycky ty fondy byly využity tím nejlepším způsobem. Já jsem to říkal i ve Štrasburku. Musíme být schopni kritiky. My v evropských institucích. Myslím si, že některé programy také nevždy přinesly nejlepší možné výsledky. A právě proto návrh komise pro toto období zdůrazňuje, aby tyto programy přispívaly k cílům, na kterých jsme se společně rozhodli, především v rámci strategie Evropa 2020. Co mohou udělat pro posílení konkurenceschopnosti? To je pravda a my to musíme uznat. Nemůžeme slepě hájit všechny výdaje. A komise to řekla a já na tom lpím, my jsme připraveni kriticky analyzovat všechny výdaje. Ale znovu, kriticky analyzovat všechny výdaje, to znamená, Děláme to proto, abychom optimalizovali zdroje. Neděláme to proto, abychom někoho utlačovali, abychom získali spíše větší konkurenceschopnost v Evropě, ale rozhodně nemohu podpořit takové eurofobní projevy, tyto útoky nejen na evropské úředníky, na evropské instituce, ale dokonce je to útok na samotnou myšlenku Evropy. Proto já si myslím, že kompromis je možný že v této fázi musíme podpořit předsedu Evropské rady při hledání tohoto kompromisu, ale zároveň musíme požadovat po svých vládách seriózní debatu. A já spoléhám na politické síly zastoupené v tomto parlamentu, aby vysvětlili veřejnosti, nejen tady a ve Štrasburku, ale v našich hlavních městech, abychom vysvětlili, proč dnes více než jindy potřebujeme rozpočet pro růst v Evropě. Dnes by evropští občané nepochopili, proč za nejhorší krize od začátku evropské integrace se teď začínají omezovat možnosti investovat do růstu, do růstu, který chceme, do udržitelného růstu do sociálního a inkluzivního růstu pro celou naši Evropu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo, a nyní má slovo pan předseda Van Rompuy. Děkuji, pane předsedo. Především bych rád poděkoval všem těm, kteří si všimli, že jsem hájil rozpočet, který přesto, že bude nižší, než navrhla komise, je rozpočtem, který má pořád určitou filozofii, určitou strategii. Ten rozpočet bude nižší, než je návrh komise. Kolem stolu nebyly námitky vůči výši rozpočtu. Někteří dokonce chtěli zajít ještě dále, to je ale jiná věc. Pokud jde ale o návrh, o tu úroveň, tak si myslím, že nikdo nechce jít níže než jsou ty škrty, které jsem bohužel musel navrhnout. Já tedy děkuji těm, kteří si všimli, že jsem hájil rozpočet, který přesto všechno má svou filozofii a svou strategii. I dál jsem hledal řešení, které zachová rovnováhu mezi solidaritou a solidností, pevností, jak jsem říkal, protože naše unie je založena na solidaritě. Bez solidarity žádná unie není. A někteří to chtějí jasně ukázat. Samozřejmě, soudržnost je založena na solidaritě, ale nejedná se pouze o transfer. K transferu dochází, když zde není žádná protiváha, protistrana, ale tady ano, tady máme na druhé straně investice. Takže solidarita, tam musíme rozlišovat mezi tím čistým transferem, což není případ tohoto rozpočtu, a pomocí těm, kteří mají určité spoždění ve svém hospodářském a sociálním rozvoji a kteří investují, aby toto spoždění dohnali. Myslím si, že tento nástroj solidarity musíme zachovat na úrovni, která je zcela obhájitelná. Musíme mít rovnováhu mezi tím, co mu se, čemu se teď říká rozpočtová konsolidace a růstem. Musíme být důslední. Nemůžeme uzavřít pakt eh, růstu v červnu a rozpočet za několik měsíců, který by s tím byl v rozporu. A proto jsem zachoval tuto strategii a tuto filozofii. A to je strategie 2020, o které jsme už diskutovali. už eh, v únoru roku 2010 na první Evropské radě, kterou jsem svolal. Takže já zachovám tuto rovnováhu, budu ji hájit. Samozřejmě musím se dohodnout se 27 a s Evropským parlamentem a já jsem to i říkal ve svém úvodu a říkal to i předseda komise v diskusích, které jsme vedli na Evropské radě. Říkal to dokonce ještě více než já. Kvůli této rovnováze musím říct, že jsem jediný, kdo tuto rovnováhu hájí. Samozřejmě, po mém boku je předseda komise, ale on eh, na sebe nebere zodpovědnost za ten konečný výsledek. Ale podle toho, co čtu, co vidím, já jsem jediný, kdo tuto rovnováhu hájí. A to si musíme uvědomit. Také souhlasím s těmi, kteří velmi přesně a správně říkali, a já si vzpomínám, protože jsem říkal to tež, když pan Ferhofstadt byl ještě premiér, uh, a dělal ty briefingy z Evropské rady v belgickém parlamentu. Je to rozpočet a my diskutujeme o rozpočtu ve výši asi 1% HDP. A diskutujeme až k smrti, zda to bude žádná celá 1% nebo žádná celá 2 procenta HDP. Prostě potřebujeme víci, aby to bylo vzrušující. Takže musíme to trochu také relativizovat, musíme snížit dramatičnost těchto debat, ale musíme najít řešení a já se o to budu snažit. Ale žádné karikatury z toho také dělat nemůžeme. Nedošlo k nějakému střetu mezi čistými přispěvateli a těmi, kteří přijímají prostředky z evropského rozpočtu mezi těmi net recipients a net contributors. Je to mnohem složitější, já jsem to už říkal v úvodu, takže bychom to neměli karikovat, neměli bychom říkat, že je to konflikt mezi chudými a bohatými. Tak to vůbec nebylo. Ani bychom neměli schrnovat debatu jako kdyby tam bylo 27 lidí, kteří hájí své národní zájmy a pak je tam jeden nebo dva, kteří tam ani vždycky nejsou, kteří hájí evropské zájmy. Je to složitější. Je to složitější. Samozřejmě, když jste premiérem nebo prezidentem své země, musíte hájit své národní zájmy. To by ještě tak chybělo. Samozřejmě není zakázáno mít národní zájmy, ale musí to zapadat do celkového projektu. A to je role předsedy rady a předsedy komise, aby připomněl všem těm, kteří mají tendenci zapomínat na to, že je zde nějaký evropský zájem. A ne všichni to zapomněli, to vůbec ne ale je čas podívat se na to, kde to můžeme připomenout. To znamená, nesedělo kolem toho stolu 27 egoistů, 27 sobců a v sále nějací velkorysí lidé. Ne. To je prostě karikatura, kterou já odmítám, protože ta realita je mnohem složitější. Drazí kolegové, někteří z vás říkali, abych eh, byl stejně ambiciozní jako otcové zakladatele. To není mým cílem. Mým cílem je dohodnout se na evropském rozpočtu na období 2014 až 2020, který se bude držet té filozofie a té strategie jako návrh komise. Ale ti, kteří mě roky vyčítali, neprávem, ale dobrá, že jsem ve vleku těch velkých zemí, tak tě musím říci, že teď je mám všechny proti sobě. A to bych rád připomněl, pokud jste si toho nevšimli. Teď stojí všichni proti mně. A přesto všechno já musím najít řešení a já se pokusím v rámci svých možností najít vyvážené řešení, které zohlední vaše obavy. Samozřejmě bude to kompromis na kterém teď pracujeme. Bude to kompromis, ale já doufám, že to bude obhájitelný kompromis, který vám samozřejmě předložíme a požádáme vás o souhlas. Pokud ne, tak veškeré úsilí by bylo marné. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Van Rompuy. A nyní má slovo pan Martin. Na jednu minutu. Herr Präsident. Eh, vážený pane předsedo, eh, i ze Šavla se nakonec stal Pavel. A já v podstatě mohu jenom opakovat svůj apel. Proč nám tolik občanů mimo tyto zdi nevěří? Proč se píše že deficit EU je marnivost institucí. Proč to všichni akceptují? I vy, pane Barroso, jste reagoval uraženě. Ale to nemůže být přece reakce na kritiku. Musíme e, to využít jako příležitost, že ano? A jedině tehdy, kdy bude mít projekt EU důvěru, kdy tato důvěra bude obnovena, teprve potom Eh, se bude moci rozvíjet její jádro, to znamená mimo jiné i eh, Evropský parlament. Pane Van Rompuy, vy jste se nevyjádřil k tomu konventu, takže vy v podstatě nereagujete na to, zda můžete nebo musíte najít nějaké základní demokratické řešení, abyste podpořil Evropský parlament a zrušil tu válku na finančních trzích. Vy, pane Barroso, neustále opakujete too big to fail, příliš velcí na to, aby sehla, selhali, ale pozor, neopakujte to do nekonečna, může se vám to vymstít. Děkuji. Oh, Paní Cimr má slovo, děkuji. Pane Van Rompuy, eh, vy jste hovořil o tom, že snad na konci kompromis bude možný a že je proto potřeba souhlasit, ale já chci opakovat, že kompromis může být také špatný a každý špatný kompromis, který přispěje k tomu, že ve skutečnosti Evropská unie bude mít budoucnost jenom kvůli té budoucnosti, může mít klidně, eh, může být klidně zde v parlamentu odmítnut. A my se toho stanoviska přidržíme, my toto vaše stanovisko nezdílíme, já vás proto chci poprosit o to, abyste se skutečně zasadil o to, že zapůsobíte na ty, kterých podporu potřebujeme. Já se chci zeptat také pana Barosa, v tom, co, eh, vlastně ho chci podpořit v tom, co říkal, jak je možné, že strany zde v parlamentu říkají něco jiného než v členských státech. My máme odpovědnost zde i v členských státech a ta je stejná. Musíme se zasadit o to, aby i naši občané byli zataženi do toho procesu, který se zde v Evropě odehrává. Nejde pouze o to, abychom zajistili víc peněz, které se pak budou moci vyhazovat oknem. A to přesně musí být náš příspěvek do celé této diskuze. Děkuji. Děkuji a slovo má paní Andrásen. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych řekla panu Borosovi, On si dělal eh, velký problém s tím, eh, co se děje mimo eh, tento jednací sál, že, to není, že se tam nadává vždycky, když je něco, co není v souladu s vámi, tak nás nazýváte populisty, tak byste se měl snad zdržet takovýchto výroků v souladu s tím, co říkal pan von Rompuy, protože tady se nejedná o nějaké pomluvy, tady se jedná o fakta. Možná, že Major a Blair byli příliš velkorysí, ale teď prostě lidé ve Velké Británii, ve Spojeném království vidí, že ty peníze nejdou ke správnému účelu a proto už nechtějí dávat více peněz. Tohle dělala komise, parlament. My jsme umožnili, aby ty peníze eh, šly všelikam, ale teď už lidé proto nejsou ochotni dávat další, protože sami trpí škrty. A vlastní zdroje ten problém nevyřeší, naopak ho zhorší a utrpí jednání a kontrola a celá situace se tím jedně zhorší. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Zahradil. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, nebo oba páni předsedové. Mimochodem, děkuji vám, pane Barroso, že jste tady zdůraznil velice důležitou věc, což je boj proti korupci. To věru pokládám velice důležité. Vy jste říkal, že ta rozprava se někdy stává příliš ideologickou. Mohu eh, s vámi pouze souhlasit, tady to zaznívalo velice často. Mohu pouze zdůraznit, že se to děje oběma směry. Někdo se někdy vyjadřuje velice proti evropsky a jiný naopak pořád hovoří o Evropské eh, federaci co do velikosti a proporcí poměrů poměřuje evropský a americký rozpočet. To je také ideologická záležitost a mělo by se to odmítnout stejně jako každý jiný ideologický extrém. Pane předsedo Rompoje, velice si eh, cením vašeho velice střízlivého tónu. Přeji vám všechno nejlepší. Doufám, že dospějete k vyváženému výsledku a mohu pouze doufat a přát si, že i tento eh, Evropský parlament bude natolik vyzrálý, aby neblokoval nakonec dohodu a aby akceptoval. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Konbendit. Eh, Pane předsedo, když máme jiná stanoviska tak to znamená, že chceme jinou Evropu a nemůžeme udělat Evropu a její opak zároveň. Tu Evropu, kterou chcete vy, to já nechci. Dělejte si, co chcete, ale neobtěžujte s tím. Za druhé, já jsem pochopil dvě věci. Za prvé, je zde několik červených linií, pro nás například rozpočet komise a potom v rámci této struktury máme to, že když nebudeme mít interní a roční flexibilitu, tak oni řeknou ne. Pokud tam nebude revize po dvou a půl letech oni řeknou ne. Takže vy to berete jako červené linie parlamentu, uděláte oni, oni a my a už je to většina. A nebudete mít ty tři pětiny a nepůjdete. A vy už to víte. A teď řeknete vládám, podívejte se, pokud nebudete mít toto, toto a toto, tak parlament řekne ne. A tak se to prostě dělá. Někdy ty věci jsou jednoduché, když se to jednoduše řekne. Děkuji. Grazie. Gra- Děkuji. A nyní má slovo pan Ferhofstadt. Pane předsedo, abychom dospěli k dohodě, tak někdy je nutné hovořit o věcech, které nejsou v současném návrhu, spíše než o věcech, které jsou v současném návrhu. To je politika, to je umění politiky, dodávat tam věci. A já si myslím, že tam jsou tři, které jsou nutné k tomu, aby byla nalezena dohoda určitě s parlamentem. Tedy revizní doložka, já si myslím, že pan Lamasur má úplnou pravdu, potřebujeme obecnou revizní doložku. Ta byla v tom původním textu, v tom původním návrhu, byla nahrazena něčím, co je omezeno na fond soudržnosti. To nejde, takže to je první věc, kterou vám tady uvedu. Za druhé, reálné vlastní zdroje. To jsou zdroje, které by byly sbírány členskými státy a potom předávány Evropské unii. Ne, to by mělo být naopak. To by Evropa měla provést FTT, daň z finančních transakcí a potom tu část přenést na evropskou úroveň. Za třetí, flexibilita. Flexibilita, která pro Evropský parlament je tak důležitá jako ty částky. A zatím ještě v textu není flexibilita mezi kapitolami a flexibilita mezi lety. V těchto třech věcech to znamená flexibilita, ne, ta není v textech, vlastní zdroje, ale reálné vlastní zdroje, to znamená, že dáme Evropské unii úkol, aby tyto zdroje vybírala a Třetí věc je revizní doložka. Právě tak bude možné se dohodnout v rámci víceletého finančního rámce. Děkuji a slovo má pan Kalfin. Thank you, uh, president. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já Eh, velice oceňuji Eh, vaše váš projev tady v parlamentu, protože všichni musíme pracovat ke stejnému cíli a měli bychom rádi eh, jasno v tom, že je třeba vzít samozřejmě v postách i souhlas parlamentu, má být eh, vaše práce úspěšná. Měli jsme tady diskusy, ale bohužel tedy zatím v tom, na čem vy jste se dohodli, chybí mnoho parlamentních priorit. Vy hovoříte o mírném snížení rozpočtu porovnání s rozpočtem z roku 2006 účasti. A to v reálném výrazu znamená, že v roce 2014 by se hodně seškrtaly výdaje. Já nevím, jestli evropský rozpočet je anticyklický, ale v tomto případě bude naopak procyklický, protože to půjde do regionu a veřejných investic. Za druhé říkáte, že je tady mírný nárůst na výzkum a vývoj. Abych vám řekl, za posledních sedm let eh, vlastně se toto stahovalo. My, Evropa ztrácí rychlo oblast. A pokud by tady byl mírný nárůst, přičemž konkurenti Evropy se vyvíjejí daleko více a daleko více investují do výzkumu a inovací, pak to bude znamenat, že propast mezi Evropou a zbytem světa bude růst a naroste do roku 2020, tudíž toto nás nemůže uspokojit. Za třetí, některé členské státy říkají, chtěli bychom transparentnější a lépe vyvážený rozpočet. Ovšem zároveň vidíme, že jsou ochotny akceptovat cokoliv, vliv jenom, když ten rozpočet bude menší a, a nebude větší transparentní ani lépe strukturovaný. Jinak nedovedu pochopit, pořád eh, se eh, objevující otázku eh, rabatu. Samozřejmě všechny členské státy musí přistupovat na kompromisy. To všichni vidíme, ale kompromis se přesouvá ve směru některých členských států, které se ve svých stanoviscích nehýbají. Čili jsou tady velké škety rozpočtu a pořád se bavíme o rabatech. Jsou to tady určité dárky a díky tomu ten, pro určité členské státy a pak je to ještě neprůhlednější. Pak je otázka flexibility a pak se jedná také o revizi uprostřed eh, eh, v období, přičemž komise nikdy ten postup nezahájila. A třetí, potom se jedná o, jednomys, o jednotu rozpočtu. Jestliže nakonec to všechno půjde ke snižování rozpočtu jenom proto, aby se vytvořila jakási fiskální kapacita a pro eurozónu jiný rozpočet, odkud se to bude financovat. Proto trváme na tom, abychom tady měli celá široký obrázek o to, jaké jsou závazky z národních rozpočtů. To je velice jednoduché. Toto jsou eh, parlamentní eh, eh, priority, aby rozpočet byl transparentnější, efektivnější a lépe vyhovující evropským potřebám když jsme se setkali s vedením, vedoucím vašeho kabinetu, tak eh, jste říkal, tohle to je vlastně eh, ta naše přistávací dráha, ale my tady máme také svoje bezletové zóny a to musíte vzít také v úvahu. Děkuji, pan, děkuji pane Kalfine a jako poslední pan Böge na 4,5 minuty, prosím. Vážení předsedové, Eh, kolega Kalfin a já se shodneme úplně na všem, protože jsme spolu zpravodajové. Je potřeba mít jednání, která skončí eh, s nějakým souladem, nějakým závěrem, ale ne za každou cenu. Eh, ty všelijaké briefingy, debriefingy, účast na, eh, v, v neformálních jednáních a všechno ostatní, to bylo všechno konstruktivní, ale chybí nám tu ta závěrečná fáze a v tom je jádro pudla. Samozřejmě eh, všechny instituce se chovají všech, přesně podle smluv, eh, všechny instituce se zasadí eh, o přijetí víceletého finančního rámce. A teď je otázka, jakým způsobem hodláme v příštích týdnech a měsících spolupracovat. Eh, fakt je, že nedohoda neznamená krizi, to jste řekl dobře, ovšem v podstatě vlastně úplně vůbec žádná dohoda také nebude znamenat žádnou krizi, zkrátka budeme pracovat s jinými čísly. Ale špatná dohoda, která nebude dostatečně zohleňovat příspěvek Evropského parlamentu vzhledem k pravomocím, které máme podle smlouvy, to nepůjde. A je potřeba, aby si to rada jasně uvědomila. Hovořilo se o nákladech, které snad jsou nebo nejsou příliš veliké. Já vám řeknu, které jsou ty nejvyšší. Eh, největší a nejhorší jsou ty náklady eh, na tu debatu o rozpočtech, eh, která se teď vede. A velmi často to tak vnímají i členské státy. Hovoří se o lepším utrácení peněz ve strukturních fondech a v jiných oblastech. O tom je potřeba hovořit a dosáhnout lepších výsledků, abychom nechtěli jenom peníze, které pak promrháme. A rada Eh, si bude muset říci, když bude chtít pokračovat s těmito, s těmito čísly, bude si muset říci, které jsou ty negativní priority, které tedy z toho rozpočtu budou vyloučeny. Udělejme si analýzu, eh, co všechno rada ve své moudrosti eh, rozhodla v minulých deseti letech a kolik to asi tak evropský rozpočet stojí. Ale řeknu vám, že to bude opravdu hodně peněz. A kromě toho bychom vám Eh, rádi nabídli nějaký balíček v tom smyslu, že čím obtížnější, hůře stravitelná ta čísla budou, tím flexibilnější budeme muset být. Tam už nebude stačit jenom nějaký contingency margin. Potřebujeme eh, eh, faktický a konstruktivní rozpočet o rozpočtu a ne nějaké abstraktní pojmy. Potřebujeme ustanovení o přeskumu, které bude konkrétní a jasně působné a potřebujeme vlastní prostředky, které si ten název zaslouží, protože budou přispívat do vlastního rozpočtu, tak abychom se postupně mohli posunout pouze na financování vlastními prostředky a musíme dodržovat smlouvy a ne od nich neustále od, odbíhat a uhýbat před nimi. Můj apel by byl takový. Zapojte do diskusí parlament. Konec konců i v závěrech kyperského předsednictví v každém jednacím balíčku si můžeme e, přečíst na základě dohody e, v rámci Evropské rady. Ale ve smlouvách se říká, že nerozhoduje jenom rada, takže jste na velice tenkém ledě. Konec konců v předpisech se říká, že e, Eh, víceletý finanční rámec pro období 14 až 20 bude odsouhlaset radou ve spolupráci s parlamentem a já si myslím, že je potřeba jednat podle smluv tak, jak jsou napsané. To znamená, že rada začne jednat až poté, co získá souhlas eh, Evropského parlamentu. Nejprve řekneme my ano a pak se může začít rozhodovat o tom dalším. Takže je potřeba, abyste i vy začal zohledňovat náležitým způsobem priority, které vám říkáme my, tak, abyste mohl představit návrh víceletého finančního rámce a návrh mezi institucionální rozpočtové dohody, kterou potom my můžeme doplnit svým ano na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Dokud to neuděláte, tak jenom ztrácíte čas. A já varuji už dnes před tím, že my si nevememe na triko nic, eh, co bude, eh, co bude vypracované na základě diskuse, u které my nebudeme. Eh, rád bych na vás apeloval, abyste na základě e, příslušných článků smluv, tak jak pravidelně zvete předsedu Evropské komise, si zval i zástupce Evropského parlamentu, tak abychom mohli jednat konstruktivně, abychom mohli dosáhnout dohody. My jsme na dohodu připraveni, ale ne za každou cenu. My budeme chtít pouze takovou dohodu, která bude mít většinovou podporu v plenárním zasedání. Na to prosím pamatujte. Děkuji vám za pozornost. Výborně. Tato výzva ze strany pana Bergeho je takovým hezkým završením našeho dnešního zasedání. Já děkuji předsedům eh, Van Rompuyovi i předsedu Barosovi a děkuji vám všem. Přeji vám hezké odpoledne.